schválíme návrh pořadu jednání, kde došlo k malé změně. E, týká se bodu 10, to znamená ochrana zvířat během přepravy. Pan Vojčechovský, náš místo předseda, je spravodajem, stínovým spravodajem a měli byste mít více času na to, abyste prostudovali kompromisní pozměňovací návrhy. Takže 10. Pátý bod, zpráva pana Vojčechovského, se e, přesouvá na 18. a 19. září. Takže pokud e, souhlasíte, tak tak to modifikovaný návrh je schválen. Ještě jedna věc. Pokud dnes budeme pracovat dostatečně svědomitě, tak bychom mohli zorganizovat jednání Eh, koordinátorů po jednání výboru ještě dnes. Zítra toho máme totiž hodně. A ještě připomínám, že dnes je k dispozici plný jazykový režim, co se tlumočení týče. Bod 2. Schválení zápisu ze schůze konané 14. května. Pokud nemá nikdo žádnou připomínku, beru to, že eh, zápis schvalujete. A to jak zápis ze 14. května, tak 30. a 31. května. Dnes je naše jednání přenášeno eh, a chci ještě dodat, že k té první zprávě, eh, co se týče plat, přímých pladeb, je předloženo 610 pozměňovacích návrhů a 540 eh, pozměňovacích návrhů k jednotnému E, trhu, takže máme víc jak tisíc pozměňovacích návrhů a já jen pevně věřím, že se nám podaří jejich počet snížit. V této souvislosti chci ještě připomenout, že abychom to všechno zvládli dobře, tak si dovoluji připomenout notu od sekretariátu, která se vztahuje k prezentaci pozměňovacích návrhů eh, ohledně reformy společné zemědělské politiky. Chtěl bych také dnes mezi námi přivítat parlamentní delegaci z Nového Zélandu. Jokud Smith je jejím předsedou a je také předsedou sněmovny reprezentantů eh, parlamentu Nového Zélandu vítáme naše kolegy z Nového Zélandu ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Chci také tuto příležitost využít k tomu, abych eh, poděkoval za návštěvu zástupcům regionu Toskánska. Rádi vás zde vidíme. A už můžeme přejít k bodu čtyři. Jedná se o průběžnou zprávu v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce. Jak víte, diskuze o tomto víceletém finančním rámci jsou zcela mimořádného významu pro společnou zemědělskou politiku a e, pro e, ty reformy, které teď analyzujeme. Chci ještě připomenout, že před deseti dny Evropská rada uskutečnila rozpravu o právě tomto vyjednávání, která byla předložena, představena dánským předsednictvím. Zatím ještě nebyly předloženy konkrétní číselné údaje k finančnímu rámci, nicméně podle našeho názoru a budeme také o společné zemědělské politice občírně dnes diskutovat, máme v úmyslu ještě jednou zdůraznit naše představy Eh, vzhledem k rozpočtovému výboru. Především co se těch konkrétních eh, údajů týče, eh, které by se měly objevit v budoucím víceletém finančním rámci. Chceme prostě použít možností, které parlament má. Stanovisko, úvodní stanovisko které jsem zpracoval, odpovídá stanovisku parlamentu e, z 8. června 2011 ke zprávě SURE a také ke zprávě Alberta Bese ze stejného měsíce loňského roku. Při těchto dvou příležitostech se Evropský parlament jasně vyslovil a žádal, aby rozpočet SZP byl zachován na stejné úrovni, v jaké se nachází nyní. A to samozřejmě hovořím o reálných číslech. Podle našeho názoru e, to tak musí e, zůstat. Chtěl bych ještě e, přivítat mezi námi pana Markela, zástupce Evropské komise. A jedním dechem Dodávám, že pokud tady jsou k tomuto návrhu stanoviska nějaké pozměňovací návrhy, je třeba je předložit před 4. zářím. Dívám se na pana Labiera. Ano, 4. září. Do 4. září můžete předkládat pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku. A e, toto je tedy stanovisko, které představuje naší e, vůli, náš postoj. Takže to je asi zatím vše. Ester Delange a Lavia už požádali o řečnický čas, tak nejprve Ester a pak Giovanni. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za ten pracovní dokument, eh, který jsme všichni obdrželi a ve kterém se vlastně opíráme o zprávu eh, výboru ŠUR a hovořím tedy jako koordinátorka EPP. Eh, e Chci říct, že to, co komise nazývá zmrazením rozpočtu, ve skutečnosti eh, je snížením o celých 10 těch finančních prostředků. A teď samozřejmě jde o to podívat se, jak tento snížený rozpočet rozdělit mezi členské státy. Chtěla bych také říct, že e, si musíme promyslet nějakou ústupovou pozici. E, jistě je tady zpráva Šure, ale e, nemůžeme zavírat oči před skutečností, protože budou k víceletému finančnímu rámci přijata určitá rozhodnutí E, my se nacházíme uprostřed krize a mm, je těžké rozlišit, jaká jsou vlastně stanoviska Eh, členských států. Musíme hovořit o spolufinancování v rámci druhého pilíře a tady je třeba si říct, že pokud členské státy nechtějí dát dostatečné prostředky do společného rozpočtu, tak je nutné, abychom nějakým postupem přiměli eh, členské země k tomu, aby eh, finance doplnili, aby je zvýšili a Tady ještě je třeba říct, že v rámci druhého pilíře my uvažujeme o spolufinancování, aby ty prostředky pro zemědělce byly co největší. To za prvé. Za druhé je třeba e, se schánět v co největší možné míře o finančních o, po finančních prostředcích z, ze soukromých zdrojů. Takže souhlasím s vaším e, textem, s vaším dokumentem, ale doplňte tam prosím Eh, že je třeba v případě, že se nám podaří získat méně, ty peníze najít někde jinde. Děkuji, Este. Děkuji za to, že jsi komentovala tento návrh stanoviska a budeme to všechno brát na vědomí. Giovanni. Děkuji. considerazione un poco più ampia rispetto. Já bych chtěl ještě trošičku eh, tu rozpravu rozšířit. Opírám se také o e, znění zprávy. Nové výhledy, nové finanční e, výhledy. Závěry dánského předsednictví e, mi nepřipadají, že nějak posunují ta vyjednávání. Já si totiž myslím, že je třeba zdůraznit jednu skutečnost. Dnes je opravdu zapotřebí, abychom postoupili ku předu za kyperského předsednictví. Já jsem se dnes se zúčastnil takového trialogu e, o návrhu rozpočtu na rok 2013 a měl jsem dojem, že se nacházím e, ve voze, který nikdo neřídí. 28 e, a 29. hovořila Rada o růstu a zaměstnanosti a na druhé straně ta samá rada odejmula 17 právě z toho eh, položky růst. Eh, takže tady jaksi levice neví, co činí pravice. A eh, co se týká toho společného celého finančního rámce, tak tady je ještě před námi dlouhá cesta. A já si dělám trochu obavy Eh, mám obavy z toho, eh, jak se věci budou vyvíjet, když tady slyším eh, předsedu, jak říká, že tady je lavina pozměňovacích návrhů ke zprávě našeho kolegy a na druhé straně CFP se vůbec neposunuje ku předu. Je pravděpodobné, že se vyjednávání zpomalí ještě víc, než jak jsme to předpokládali minulý týden a budeme muset e, začít uvažovat trošičku jinak. S Evropskou komisí se budeme muset posadit ke stolu a říct si, jaké, e, jaký je tady scénář, či jaké jsou tady scénáře v případě, že by e, CFP nebylo a že by byly problémy se financování společné zemědělské politiky. Já se ptám komise, jestli vůbec o takovéto hypotéze uvažuje a táži se, zdali by nebylo eh, dobré na základě těchto skutečností zahájit trialog mezi třemi institucemi. Děkuji, Giovanni. Je pravdou, že ty zprávy, které se k nám dostávají, nejsou příliš veselé. Ale to, co jsme dnes slyšeli o euro, skupině tomu odpovídá. My se nicméně budeme snažit eh, postupovat kupředu, prokázat, že parlament dělá maximum pro to, aby nestrácel čas. Každopádně, pokud tady nemáme nějaké konkrétní údaje, tak je dost obtížné postupovat dál. George Lyon. Uh, thank you, uh, president. Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko představuje velmi důležitý dokument, pokud se týče výboru pro zemědělství. Protože skupina k MMF přijala rozhodnutí, pozice je jasná, kompromisy budou hlasovány ve výborech, nepůjdou přímo na plénum. Čili toto je taková příležitost, kdy se pokoušíme definovat své hranice, vyjádřit je ve finančním směru. Musí být jasné, co toto stanovisko chce říct, protože jinak eh, zde máme výbor eh, ŠUR, který se odpíchává od toho, co je třeba v radě v komisi, ale ve stanovisku výboru ŠUR nejsou postiženy úplně všechny aspekty. Čili pro nás toto znamená příležitost vyjasnit a jasně říct eh, pozice. Pokud se týče rozpočtu, tak tady máme příležitost zopakovat, eh, kde je pro nás nepřekročitelná hranice. Tady jde také o možnost zcela předělat ten rozpočet a e, my tady máme také e, určité e, položky, kde skutečně se chceme jasně vyjádřit k tomu, co navrhuje komise a to jsou to prostě věci, které prostě nemohou být financovány z zemědělského rozpočtu. To jsou takové ty nepřekročitelné hranice. Za druhé, nevím, jestli se zabývat tou otázkou distribuce, ale myslím, že i zde je možné dosáhnout určité obecné pozice bez zbytečných detailů. To konec konců jak to řekl Kapla Santos. Takže to je ta otázka přerozdělování. Třetí otázka je to, co je v rámci, eh, uvnitř toho rámce a mimo tento rámec. A my určitě nechceme eh, podpořit některé návrhy komise o tom, co se má vzít rezervy, nebo starších eh, rozpočtů. Eh, tady je třeba, aby se výbor vyjádřil, jestli tady souhlasí se všemi návrhy komise nebo ne. Eh, protože toto jsou vlastně věci pro otázky krize. Čili tady jde vlastně o to, jestli tady efektivně eh, ořezáváme peníze pro společnou zemědělskou politiku nebo ne, co všechno se má platit, co ne. Čili my skutečně chceme vyjádřit tady přesně, jaké jsou naše hranice jako zemědělský výbor. Takže já se těším na tu zprávu. Tím původním pracovním dokumentem byla otevřena tato diskuse a teď se můžeme bavit o těch klíčových záležitostech. Děkuji, George. Já velice oceňuji to, co jsi řekl. Jediná možnost, jak zdůraznit naši vlastní pozici k tomu eh, tomu rámci, takže dejme ještě slovo dalším, Luis Capro Santos. Tak já to vezmu velice stručně. Já jsem prostě chtěl jenom vyjádřit souhlas s těmi, kteří chválili vaši práci a s tím, co jste tam zapracoval. Pan Lyon hovořil o velice důležité věci, tam se hovoří o tom rozdělování a určitě víme, že, že se k tomu vyjádřila příslušná Evropská rada. Čili toto bude určitě velmi citlivá politická oblast a my opravdu musíme s veškerou energií tento problém vyřešit co nejrychleji. To stanovisko, myslím, velice dobře reflektuje veškeré naše obavy a vše, na čem nám záleží. Děkuji. Děkuji, Luis. Já teď eh, musím přivítat hosty, které tady máme. Máme tady delegaci, kterou zde srdečně vítám. je to pan Goldwood eh, Smith, eh, který je mm, předsedou eh, parlamentu Nové, Nového Zélandu. My vás všechny vítáme na zasedání výboru pro zemědělství Evropského parlamentu. Děkuji vám a nyní budeme pokračovat v debatě. Paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo, děkuji za odvedenou práci a za to, jak je ten dokument jasný. Eh, možná, že by nebylo vhodné eh, zeptat se kolegu z Nového Zelandu, jestli někdy taky mají potíže se zemědělským rozpočtem. No asi to budou jiné potíže, když, když už ano. Já bych chtěla zhrnout eh, jednu věc. Pro mě nepřekročná hranice je toto vy jste řekl, že tady bylo kolem tisíce pozměňovacích návrhů k různým zprávám a zejména eh, se tam žádá, aby zemědělci dělali více, ti, kteří dostávají přímé platby a dostávali méně. Já musím říci, že já chci to, že bychom naopak ořezávali právě tyto pozměňovací návrhy. Myslím, že není správné, abychom chtěli od zemědělců více práce a přitom jim sahali na peníze. To je všechno. Děkuji, Mariam. Ano, já souhlasím. My máme za sebou eh, širokou většinu, to bylo jak u té desové zprávy, tak i u dalšího stanoviska, čili já si myslím, že tady skutečně máme nepřekročitelnou hranici. Je Brita Reimers. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za tento dobře strukturovaný dokument, který se soustředuje na konkrétní body. Chtěla bych k tomu říci to, že mám trošku obavu, že v, té, v těch debatách o krizi možná nevěneme dostatečnou pozornost našemu rozpočtu, poněvadž ten evropský rozpočet je relativně malý ve srovnání s tím, o čem se hovoří v krizi. A proto bychom se měli více angažovat, zejména pokud se týče zemědělského rozpočtu. Jestliže v Evropě chceme zvyšovat výkony a přitom dávat na to velice, tedy čím dál méně peněz, tak bychom měli chtít, aby stejně to dělali ve svém hospodaření členské státy, což nedělají. Já se každopádně těším na velmi zajímavou debatu a uvidíme, snad dospějeme na konci ke společné linii, kterou všichni budeme moci podpořit. Děkuji. Elizabeth Kestina. Já mohu jedně podpořit to, co řekla moje předřečnice, zejména pokud se týče škrtu v rozpočtu. Já myslím, že musíme být opatrní, to také řekla Esther Lange oblast rozvoje venkova zazývá velké tlaky ze strany členských zemí. Mnozí ministři financí zde vidí možnosti škrtu a úspor. Já si myslím, že je třeba vysvětlit a podtrhnout, že právě venkov to je zdroj růstu, zdroj zeleného, ekologického růstu a to je důležité zejména v období, kdy se potýkáme všeobecně nedostatkem prostředků. A jak řekla kolegyně McGuinness, pokud se týče prvního pilíře těchto plateb, tak tady skutečně musíme rozhodně bojovat proti nadměrným škrtům v této oblasti. Giovanni Lavia také řekl, eh, a já si myslím, že to taky je, že je důležité, abychom spolu s komisí dali dohromady nějaký ten plán B o tom, co by se mělo stát, pokud by nebyly včas dokončeny jednání, protože by se musel nějakým nouzovým způsobem fungovat dále, ale programy pro rozvoje venkova, ty běží až do 31. prosince 2013, což znamená, že to by znamenalo po uplynutí tohoto období značnou nejistotu pro zemědělce. A já doufám, že komise s Evropským parlamentem se shodne na konkrétní návrzích. Ještě pokud se týče eh, čísel, před eh, pár týdny vyšla studie MOM Agri, která se zabývá mezinárodním měřítku s platbami. A zde vychází tak, že ve Spojených státech je subvencí zhruba třikrát tolik ve srovnání s evropskou zemědělskou politikou. Čili já si myslím, že tady to je třeba mít na paměti a upozorňovat na to zejména na tady příslušné ministry a vlády. Prostě zemědělství tady nejde jenom o produkci potravin, ale je třeba také o zachování světové konkurenceschopnosti. Děkuji, Elizabeth. Agňu, kolega Agňu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem s velkým zájmem naslouchal panu Laviovi, který má nezávidění hodnou práci jak nechat eh, si vysvětlit od komise rozumným způsobem eh, rozpočet na příští období. Eh, navzdory jeho tvrdé práci má prostě takový pocit, že jako by se vezl ve vozidle bez řidiče. To prostě je věc, kterou tady známe i historicky, vyjadřoval se Winston Churchill a také hovořil o dánském předsednictví. Dánské předsednictví eh, ty, to mělo za sebou, tady to máme za sebou eh, v prvním polovině. A eh, Dánsko ví, že Dánsko je zemědělská země, chov vepřového dobytka a ječmene. No a nyní to má v rukou Kypr. Teď samozřejmě se začíná prázdninovou přestávkou a navíc Kypr není zrovna moc zemědělsky orientovaná země. Takže i když eh, to, že za Dánů už to začalo kulhat, tak za Kypřanů to možná nebude o mnoho lepší. Čili já mám také otázku na komisi. Stane se to, že komise si něco vymyslí a nakonec nám to vnutí? Děkuji. Děkuji. Albert Des. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl potrhnout to, co už bylo řečeno. Eh, to o tom mluvila Esther de za naší frakci. Giovanni Lavia a také další kolegové z jiných frakcí ukazují, že zde panuje vysoká míra zhody. Také kolegyně dnes říkala, že i když eh, zůstaneme na současné úrovni, tak díky návrhům komise to už znamená krácení. A navíc tedy eh, zemědělci budou muset eh, plnit další představy, předpisy, to je ten 7%. A to je toto pravidlo, znamená každopádně náklady navíc. Také mám obavy z toho, že členské země se domluví eh, až na poslední chvíli. Já jsem v parlamentu 20 let a musím říct, že kdykoliv jde o peníze, tak zhoda eh, je vždycky až na poslední chvíli. Kdyby to bylo jinak, byl by velice rád, ale moc tomu nevěřím, ta naděje zde není veliká. Šéfové vlád, eh, je možné, že se shodnou až někdy v příštím roce a to znamená, že budeme mít agrární reformu až od 1. ledna 14. Já myslím, že komise musí akceptovat, a tady se také shodujeme, že zemědělská reforma může být eh, definitivně odsouhlašená teprve, když bude jasno ve financích EU a pokud tedy skutečně budeme mít eh, o 20% méně eh, peněz a o 30% více úkolů, tak to samozřejmě nemůžeme akceptovat. Je třeba, aby bylo zemědělství do budoucna přiměřeně podporováno a nejde jenom tedy o zemědělství, to je třeba neustále opakovat, eh, to je ve prospěch spotřebitelů. No a pokud tady nebude Eh, tato podpora zemědělství, tak zcela jistě to bude znamenat zdražování potravin. Z tohoto důvodu myslím si, že eh, pokud se o procento více eh, procento více evropských prostředků dá na rozvoj Evropy, tak to bude jedině dobře. Děkuji, Alberte. Vielen Dank. Pan Jár. Äh, Děkuji, pane předsedo. Ehm, nechci říct, eh, že to je drzost, ale řekl bych, že to je neslušné, že ehm, někoho vydá, někdo se vydává na cestu a neví, neví kolik má proviantu sebou v batohu. Eh, jednu věc chci říct, ehm, že mě eh, znepokojuje to, že se tady hovoří pořád o růstu, ale eh, zemědělská politika zůstává úplně mimo. I my v našem pilíři my děláme politiku pro růst a zaměstnanost. Um, proto bych řekl, že nejde jenom o to vytvářet nová pracovní místa, ale také e, zachovat ty, která existují. Ehm, partnera ehm, berete vážně pouze, když se chová důsledně. A to znamená, že existuje pochopení rozpočtu jako takového. Pokud, se, pokud je ten rozpočet jiný, tak se musí znova projednat i e, celá agrární reforma, protože všechno souvisí se vším a musíme se podívat na to, co se děje, protože není možné abychom měli více byrokracie a méně peněz. Proto ještě jednou prozba na nás samotné, buďme důslední a e, zacházejme tedy s, s tím zodpovědně. Děkuji. Pan Děkuji, pane předsedo. Děkuji za práci, která byla odvedena za prezentaci jménem Výboru pro zemědělství. Já si osobně myslím, že musíme být realisty. Tato otázka rozpočtu, včetně rozpočtu pro sektor zemědělství nakonec bude rozhodnuta šéfy států a vlád, protože v celé řadě našich členských států je otázka zemědělství velmi významná a dobře vidíme, že ta či ona země ze zemědělské problematiky a va, eh, vyrovnání pomocí dělá klíčovou věc pro odsouhlasení celkového rozpočtu. Takže my musíme se svými stát, eh, šéfy státu a vlád hovořit o eh, těch prioritách. A tady bych byl trochu obšírnější. Všichni tak trochu od roku 2002 uvažujeme jedním způsobem. Tam došlo k dohodě o zemědělství, podle které bychom e, údajně měli dělat to samé v 27 e, co jsme dokázali v 15, aniž bychom dostali přidáno. Toto jednotné myšlení bylo inspirováno situací v čase, kdy si všichni mysleli, že trh může všechno vyřešit, včetně zemědělské otázky tak jsme tak trochu pokračovali ve 20, v myšlení 20. století. Ovšem myšlení se posunulo, teď jsme v 21. století, ukazuje se, že trhy sami o sobě nedokáží eh, vyrovnávat situaci zasaženou krizemi, a e, někteří, kteří chtěli v minulosti snížení e, rozpočtu pro zemědělství a dnes jsou v první linii e, těch které, zemí, které dávají najednou peníze právě do zemědělství. Myslím na Brazílii, myslím na Argentínu, ale rovněž, a Elizabeth Kossinger to právě řekla, myslím také na realitu e, čísel ze Spojených států. E, Spojené státy chtějí, abychom dělali méně a když si ale všechno sečteme, tak oni dělají mnohem víc, možná třikrát víc než my. A toto je realita, z které bychom teď měli vycházet, e, tu bychom teď měli obhajovat. Já nechci říct, že nemáme svou zemědělskou politiku nějakým způsobem dále rozvíjet. Určitě ano, ale když hovoříme o prostředcích, tak se musíme srovnávat se srovnávat srovnavatelnými situacemi. Opakuji, svět se od roku 2002 výrazně změnil. My bychom eh, vlastně eh, tady neměli si nechat všechno líbit, jako tomu bylo v minulosti. Měli bychom nechat zaznít svůj hlas, eh, vědět, co se kolem děje, pokud chceme, aby zemědělství zůstalo ekonomickou činností a činností, která dále rozvíjí krajinu v Evropě. Děkuji Michele a my samozřejmě musíme eh, udělat všechno pro to, abychom eh, takto pokračovali. Eh, pan místo předseda Sikorjevský má teď slovo, prosím. E, tu Děkuji, pane předsedo. Eh, je tomu tak, že všichni vlastně mezi sebou souhlasíme, protože zemědělství je pro nás blízkou záležitostí, eh, cítíme eh, to prostě obdobně, ale situace je opravdu velice specifická. A myslím, že bychom tady společně měli e, přemýšlet o tom, zdali by výbor pro zemědělství a rozvoj venkova neměl přijmout specifické stanovisko k rozpočtu a k reformě společné zemědělské politiky, protože to jsou témata, která jsou propojená. Jistě můžeme si položit otázku, zdali můžeme učinit něco teď, ještě před letní pauzou a také, co bychom měli dělat po prázdninách. I o tom je třeba se rozhodnout. A kromě toho bych chtěl říct ještě jednu věc. Když tak hovořím s kolegy, poslanci eh, z polského parlamentu, tak bohužel se ovšem řečník přerušil nebo mu vypnuli mikrofon. Zdá se. Takže jak jsem řekl, hovořil jsem s polskými kolegy o zemědělství a kolegové polští poslanci mě upozornili ještě na jeden problém. Řekli mi, že na úrovni e, Všeobecné rady již e, začalo vyjednávat a ta vyjednávání se týkají i zemědělského sektoru. Některé návrhy jsou známé, Členské státy e, o tom vědí, vzhledem k tomu, že jednání na úrovni rady pokračuje. My si dobře uvědomujeme, že to bude Evropská rada, která nakonec rozhodne i o těchto otázkách. A je e, zcela zásadní, abychom měli možnost kontaktovat naše ministry, naše premiéry, prostě šéfy státu a vlád, kteří se zúčastní Evropské rady. Musíme s ním být e, v neustálém kontaktu a samozřejmě následně analyzovat způsob, jakým byl přijat zem, rozpočet, včetně zemědělského v posledních letech. Pokud se na to podíváme, tak si také já uvědomuji, že vůbec nebereme v úvahu e, změny e, růst členských států, změny v zemědělském sektoru, e, rozpočet spíš klesá i pro zemědělství. Děkuji, pane místo předsedu. Na řadě je e, Jose Bové a potom Martin Ošing. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl hovořit trochu k podstatě věci e, ne tak jako Michel Dante odlišným způsobem, ale stejným směrem. Já si trochu e, dělám obavy z vývoje tohoto jednání o rozpočtu, ale ne nutně ze stejných důvodů. Já si kladu otázku, jak je to s legitimitou evropské zemědělské politiky. Pokud tato legitimita neexistuje vzhledem k těm výzvám, kterým čelíme, tak členské státy a především veřejné mínění bude říkat, k čemu to je financovat zemědělství, které ničí životní prostředí, které snižuje počet zam, eh, pracovních příležitostí a nejde cestou kvalitní kvality. E, bohužel, teď to budou vědět i občané, protože ty návrhy jsou veřejné, tak ty návrhy a stanoviska jdou dnes naprosto mylným směrem. Když se podívám na e, rozdělení mezi státy, tak e, vlastně nedochází k žádnému zrychlení to zastropování, které je dnes navrhováno, absolutně neodpovídá rozdělování pomoci mezi zemědělci. Je to prostě e, skutečné e, je to skutečná urážka malým, malých zemědělců. Co na to řeknou občané? Proč vlastně uh, Eh, by se měly dávat peníze eh, na zemědělství, která vede zemědělce ke zdi a k stále k méně kvalitní výrobě. chtěl bych reagovat na pana Bového, ale teď Martin Auschling. Ja, ich wollte mich mal direkt, weil ich äh, wollte eigentlich gar my už jsme se k tomuto tématu často vyjadřovali, ale právě proto, že jsou je tady tolik společných bodů, že všichni patří ke křesťanským demokratům, právě a právě německá spolková vláda vyvíjí obrovský tlak na celý evropský rozpočet. A proto mm, musíme jasně říct, že bychom měli um, tolik škrtat, když um, to pak jde na um, úkor zemědělského rozpočtu. Také chci říci, že souvislost mezi reformami a penězi je samozřejmě důležitá. Mm, pokud neschválíme reformu, která si zaslouží ten tento název, tak bude obtížné najít v parlamentu souhlas s celým eh, zemědělským rozpočtem. Nebudu se spoléhat na to, že už jsme dvakrát hlasovali o tom, že ty výdaje na zemědělství zůstanou stejné. To bychom se dostali pod velký tlak. Proto apeluji na to, abychom řekli, abychom se skutečně zhostili toho reformního projektu a neříkali prostě jenom, že potřebujeme ty peníze, abychom byli konkurenceschopní. Ta mm, spirála, která tlačí ty ceny dolů, to nemůže být to odůvodnění. Mm, totiž říci, že potřebujeme dotace, abychom byli konkurenceschopní na světovém trhu, to nedává smysl. Proto se musíme podívat na jádro té zemědělské politiky a zaměřovat se na udržitelnost a na to jistě najdeme dostatečné prostředky. Děkuji. Marek. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se, že do toho znovu musím stoupit, ale um, ehm, bylo by chyba, kdybych nereagovalo. Um, nedávném týdnu se objevil výzkum v e-mailu, který se týkal veřejného mění, hlavně zemědělství a jeho vlivu na životní prostředí. A to bylo pozitivní. Když diskutujeme o citlivých tématech, já s vámi souhlasím v mnohem co do udržitelnosti, ale tvrdit, že veřejnost má e, špatný, mm, špatně vnímá zemědělství, to není správné. A to tady chci říci. Toto by tady mělo zaznít. Otázka legitimity je významná, ale mm, my chceme od evropských farmářů, aby dělali mnohem více. Moji kolegové se tím zabývají e, z jiného hlediska, co se týče využívání půdy, e, složitých ta pravidla výpočtu karbonu a tak dále. Neměli bychom se omlouvat za ty naše stahy, stahy v souvislosti s rozpočtem. A já chci upozornit právě na ten výzkum. Podívejte se, co si lidé skutečně myslí o zemědělství a zemědělcích a jejich vlivu na životní prostředí. Děkuji. Děkuji vám. Takže teď už eh, všichni mm, hovořili, teď dám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto zajímavou diskusi, která ukázala, jak členové toho výboru eh, se staví k MFF a k zemědělské části. Um, jsme rádi, že máme od vás podporu jako komise v tom smyslu, že ten výbor se snaží urychlit jednání přes MFF, aby bylo možné, um, tak jak je to možné, a komise sleduje stejný cíl. A proto jsme předložili aktualizaci k MFF s aktuálními čísly, která je teď k dispozici jsme velice vděční za eh, podporu urychlení tohoto procesu. Ehm, první vyjádření kyperského předsednictví ehm, jsou optimistická, protože tam je skutečně velká ctižádostivost a snaha něčeho dosáhnout k konkrétním výsledkům, tedy na podzim. V této souvislosti jednotliví členové tohoto výboru mluvili o možnosti diskuse o plánu B. Otevřeně řečeno, toto není vhodná doba přemýšlet nad plánem B. To by byl jednak špatný signál, mnozí by to chápali, takže jsme eh, vzdali vší naděje, že se dostaneme včas k výsledku a za druhé existuje možnost, k tomu plánovanému termínu, to je do konce roku, mm, toho dosáhnout a agrární reformu, jak bylo plánováno, začít implementovat k 2013. Chtěl jsem hovořit o řadě obsahových půdů, interpretace návrhu MFF strany komise k jednotlivým návrhům ehm, komise, ale toto není vhodná chvíle, ani to pro mě není správná Ehm, role. Jenom chci ujistit, že komise bude pokračovat ve svém úsilí a mm, co nejdříve dosáhnou dohody a zájmy agrárního sektoru by měly být v plném rozsahu e, zohledňovány. Děkuji. Děkuji vám a děkuji kolegům za příspěvky. Teď máme před sebou poměrně jasný obrázek pozice Evropského parlamentu. Nyní mm, to prošlo plénem s velice jasnou většinou a to nám dává mm, cíle, které se vrátí k e, zprávě Gariga, která byla více než jednou potvrzená v návrzích ON DES. Chceme se držet základní linie zemědělství, které potřebuje rozpočet, který mu umožní řešit nové výzvy. Souhlasím s tím, s těmi citlivými věcmi, kterých mluvili kolegové. a musíme zdůrazňovat nové výzvy, před kterými stojí v zemědělství, eh, konkurence, která je jiná než v minulosti, nový konkurenční rámec, to je nestabilita, volatilita na mezinárodních trzích, volatilita cen, problémy, kterým čelí farmáři, mm, vzhledem k těch reformám, které probíhají ehm, v rámci SZP. Parlament má se s Lisabonské smlouvy nové pravomoci a musíme účinně reagovat ehm, pomoc zemědělství, které má nové problémy. Proto chci poděkovat všem zpravodajům za jejich péči a úsilí a doufám, že ehm, to skutečně obohatí těm pozměnovacími návrhy a že bude možné je skutečně projít. A že to bude pro nás um, příležitost se zaměřit na naše přání, že jsme schopni tedy dostat těm novým výzvám. Je to pro nás příležitost um, se ten termín 1. září do, pro podání pozměňovacích návrhů sekretariátu. Tím budeme pokračovat k dalšímu bodu programu, což je bod 5, což velice úzce souvisí s tím předchozím bodem, a to je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013. A tam navrhovatelka je Esther de Lange. 23. Eh, co se týče trialogu 23. května, nyní jsme v klíčové fázi a rada se připravuje k přijetí pozice k tomu návrhu rozpočtu. To přesně tom ještě není známé a my předkládáme naše pozměňovací návrhy. A teď bez dalšího předám slovo Esther de Lange, aby uvedla aby to uvedla a pak bude mít slovo Albertolami. Takže Ester. Každý rok ti eh, rozpočtáři musí déle pracovat, než se, ode, než se odeberou na dovolenou, protože musí vyčkat eh, vyhlášení na stanoviska korepéru a rada bude myslím jako až koncem tohoto měsíce, to znamená něco později, než je obvykle. Mm. Je to poslední rok víceletého rozpočtu, proto to je citlivá otázka. E, už o tom bylo něco řečeno. 7 pro, 7% navýšení, to je návrh komise. E, v zemědělství se tolik nemluvilo protože mm, dojde k nárůstu plateb o 2 mm, Známe ty problémy eh, těch božděných eh, plateb, protože regionální politika se plánuje na více let. A co se týče rady, tak chci říct, že mnoho zemí v radě se staví kriticky k těm 7% a jasně řeklo, že um, její stanovisko je nula. Rada uvedla, že na začátku víceletého rozpočtu slibují mnohé, co se týče závazků. To znamená, když se k něčemu zavážete, nakonec to musíte zaplatit a na konci tedy vydají více než na začátku. Rada si mm, možná vytváří ty problémy sama, nižší platmy, vyšší závazky. A druhý důvod těch nulových návrhů e, je, že rada se stanoví různé priority, aniž by um, se dotýkaly fondů, financí. My jsme si řekli, že se budeme dívat nejenom na to, kde potřebujeme více peněz, ale kde se dá i škrtat. Já mám určité představy, ale je důležité, aby kolegové, především stínoví zpravodaji, řekli, jaké možnosti oni vidí. Dostali jsme nějaká, proviz- nějaká předběžná čísla od Korepéru v minulosti byly lineární škrty, budou jednotlivé škrty. 8 milionů zmizelo z propagačních opatření, to mě překvapilo, protože minulý rok jsme měli v sektoru ovoce a zeleniny. To se týkalo Španělska, Nizozemí, Měli jsme problémy s paprikou, s, raj, s okurkami. A my jsme zvědomili, ehm, jak důležité je informovat spotřebitele a dělat propagaci. Co se týče producenských organizací, jedna z klíčových věcí v reformě zemědělské politiky je, že aby komise něco navrhla, parlament to schválil, tak nesmíme mít situaci, kde je tam několik tisíc producentů a několik málo distributorů. Takže oni se musí spojit do organizací producentů. E, další, co se týče rozvoje venkova, e, vší škrty a jak, do jaké míry je reálné, že se vám podaří získat dalších 300 milionů tedy získat peníze zpátky. Komise je velice ambiciozní. Myslí, že to získá zpátky od členských států, hovoří o 300 milionech. To je, myslím, takové spíše mm, mm jaksi mm, od od sem myšlenky. Zajímalo, co e, si rada myslí, že je reálné, že je možné kde můžeme škrtat, kde potřebujeme víc. A ale pilotní projekty, přípravné akce. Zemědělský výbor skutečně eh, tady má problém s komisí a my jsme to jasně řekli v našem stanovisku k mm, vyjednávacímu mandátu rozpočtovému postupu, že v minulosti se neudělalo dost k těm pilotním projektům a přípravným akcím především co se týká hmm, sdílení marží, je to velice nejasné, velice často to nefunguje. To příliš zaměřeno na ceny, ne na marže. A to je důležité v tom řetězci. To je důležité pro nás v Nizozemí, aby ty marže, investice třeba na do chovu prasat, 20-30% ehm, pro distributora a 5% níž, jenom 5% dále v tom řetězci, takže to je negativní. Dokonce ten trend byl negativní pár procent pro zemědělce, 10-15 pro prostředníky a 20-30 pro supermarkety. Tam chceme, s tím chceme něco dělat. O to šlo v tom pilotním projektu. A komise mm, neudělala dost. A další pilotní projekt, pamatujete, pan Milder a naši vážený člen tohoto výboru podal, eh, předložil projekt, který jsme podpořili, s tím, že komise musí eh, najít objektivní kritéria pro dotaci na hektar. A to zůstalo stranou a teď se zabýváme těmi regionálními platbami jedna částka na hektar v celé Evropě to není spravedlivé. Ale komise nevyužila e, příležitosti, aby mm, přišla se skutečným kritériem. E, objevil se tady jeden návrh, kde se říkalo, že trhy jsou stále více volatilní, že akademici ví, co s tím dělat. A podniky ví, co s tím dělat. Producenti čokolády skupují cukr na příští rok a půl. Ale zemědělci potřebují vědět, co s těmi novými finančními instrumenty v 21. století na volatilních trzích. Když rozpočet neporoste, bude ještě nižší pro ně. A komise řekla, že už to dělají dlouho, že už nemusí dělat. Odvolávají se na článek 21-24 nařízení o rozvoji venkova. 21 se týká školení, vzdělávání, 24 konzultantských služeb. A otázka je, zda skutečně využívají těchto článků. Ehm, peníze z rozvoje venkova na vzdělání, konzultace. Nepříliš. Když se zeptám, zda to používají na informování zemědělců o tom, co mají dělat na úrovni těch hospodářství, oni řekli, řeknu, že ne. Jeden členský stát řekl, teoreticky by to mělo být možné, my jsme řekli komisi, že to je naše klíčová priorita, že Víme, že zemědělci budou dostávat z Evropy stále méně a méně, takže by měli být schopni s těmi na těch trzích nějak fungovat. Teoreticky tedy členský stát by měl mít možnost něco udělat a my chceme eh, mít jistotu, že se to dá řešit na úrovni jednotlivých hospodářství. Informace pro kolegy, lhůta pro pozměňovací návrhy 23. 7. Než odjedete na dovolenou, doufám, že něco přijde, protože od příštího eh, rozpočtu můžeme očekávat tak málo, tak to tak se prosím pečlivě podívejte na to, co se s tím dá dělat a kde a já s vámi o tom ráda eh, budu jednat. Děkuji. Děkuji, Ester. Eh, Giovanni Lavia a pak eh, pan Ruduzorek. Prosím, Giovanni. Děkuji, pane předsedo. Je to vlastně úplně poprvé, co Evropská rada eh, má určité spoždění v, při tom vyjednávání o rozpočtu. A dnešní ranní trialog o rozpočtu konstatoval, že na jedné straně stojí parlament, jehož mandát eh, odsouhlasilo 540 osob v minulém týdnu a na druhé straně je tady rada, která se spokojila s takovými technickými prohlášeními, ale kde vlastně ani rada, ani koreper ještě nic eh, neschválili. Eh, rada by se měla sejít koncem tohoto měsíce. Mně nicméně připadá zvláštní, že bychom my měli podávat pozměňovací návrhy dřív, než budeme dobře obeznámeni se závěry jednání rady. Je pravděpodobné, že ta rada proběhne před 23. Eh, červencem, to je skutečně mezní datum, ale opakuji, myslím si, že bychom měli vyčkat stanoviska rady dřív, než přijdeme se svými připomínkami. Zároveň chci říct ještě jednu věc, rozpočtový výbor a DG, příslušný eh, DG komise má eh, opravdu velice restriktivní způsob výkladu toho návrhu. Dospěli jsme k určitému kompromisu a ten se zdá být postaven na vratkých nohou. Vzhledem k postojům eh, a protichudným stanoviskům čistých přispěvatelů a těch zemí, které jsou e, příjemci. Myslím si, že to ten technický e, výklad znamená jít cestou e, nejmenšího odporu. Například čtyřka, ten čtvrtý oddíl, tam to bylo opravdu vyplněno, to je vyplněno to je eh, pomoc venkovu. A pak je tady další položka, pomoc mladým, inovace a tak dále. Tam to také nedopadlo dobře. A pak je tady ten oddíl dvě ten nás zajímá zvlášť. Tam jsou eh, ty eh, ztráty selektivní a spíš se týkají trhu jako takového. Takže mě by zajímalo, zda by nám komise mohla říct, zda je tedy to čtení nebo ten výklad, který eh, si osvojil, eh, mm, eh, osvojila rada, je, zda je korektní, zda je v pořádku. A zdali se komise domnívá naopak, že, a to je druhá možnost, že jsou ty prognózy rady příliš restriktivní. A teď dovolte, abych řekl ještě něco o rozpočtovém postupu obecně. Nevím vlastně, jestli bychom měli být optimisty či pesimisty. Dnes ráno jsem viděl, že rada nebyla připravena dokonce ani se s námi sejít, abychom si řekli, kde v té situaci se nacházíme. Na jedné straně tady máme členské státy, které realizují určité prognózy co se týče té výdajové stránky. A pak samozřejmě tady máme také členské státy, které nechtějí platit eh, za ta očekávání komise. Takže tady došlo k určitým snížením a ty fondy nemůžeme dát k dispozici. Mně to připadá docela eh, paradoxní a e, ne úplně smysluplné. Co se týče e, výdajů, na rozvoj venkava na úrovni členských států, tam e, to hezky narůstá a já bych nerad, aby tyto výdaje byly blokovány pouze z nedostatku vlastně finančních prostředků, které by měly odejít je formou e, těch jednotlivých příspěvků. E, to bychom vlastně ohrozili společnou zemědělskou politiku jako takovou. Takže ještě jedno krátké vysvětlení. Jenom k těm datům. E, vy jste všichni kolegové strašně zajímaví a e, zábavní, ale asi tady nikdo nechce sedět 31. července, aby se mnou sepisoval pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu na zemědělství. V předchozích letech jsme prostě vyšli ve svých pozměňovacích návrzích z návrhu komise a přizpůsobili jsme to případně odlišným údajům rady. Teď vycházíme z údajů Koreperu, což by mělo být poměrně hodně blízké konečnému návrhu e, rady. Takže si myslím, že můžete ty pozměňovací návrhy předložit a sekretariát je ještě upraví, pokud ty konečné údaje na úrovni rady budou odlišné. Museli jsme takto postupovat, protože Eh, vážení eh, poslanci eh, rozpočtového výboru, včetně pana Lavy, chtějí samozřejmě hlasovat včas a chtějí, aby prostě to hlasování proběhlo a mohlo se dále vyjednávat. My jako výbory, které se zabývají stanovisky, tak nám stačí hlasovat počátkem září. A proto máme také datum, které předchází tomu datu přijetí radou, ale takto jsme postupovali i v minulých letech. Bene, adesso Ulrik. Děkuji a teď je na řadě Ulrik. Děkuji. Já bych eh, chtěl srdečně poděkovat paní kolegyni Esther de Langen. Ona eh, se svým temperamentem je ten Eh, tím správným soupeřem pro radu, protože já si myslím, že eh, jak se chová rada, to je skutečně strašné. Já tedy eh, konstatuji, že rada prostě kdykoliv jde o, škrtu, o škrty, tak prostě je rada vždycky první, která se hlásí o slovo o akci, ale my tady chceme něco jiného, zejména pokud se týče organizací výrobců, tak my už v posledních měsících debatujeme vlastně hlavně o tom, jakým způsobem posílit zemědělce tak, aby měli lepší pozici vůči, vůči obchodníkům. A proto si myslím, že bychom se měli shodnout na tom, že nesmíme ustoupit těmto návrhům na krácení prostředků. Ty pilotní projekty jsou velice zajímavé. Já si myslím, že oni pomohou zemědělcům a jednoho dne jim také de facto pomohou dostat se do stavu, kdy nebudou potřebovat žádné další subvence Ovšem samozřejmě teď eh, s těmito škrty to asi nepůjde. Každopádně eh, potřebujeme tento rozpočet, eh, potřebujeme, aby rada si to poněkud rozmyslela jinak, poněvadž mnozí jsou tím postiženi zemědělci, ekologové, spotřebitelé. Takže my prostě potřebujeme rozumný rozpočet a já to vidím u paní Langenové, že to skutečně je d. a ráda s ní budu dále spolupracovat. Doufám, že se nám to podaří nějakým způsobem dotáhnout do konce. Děkuji a nyní George Lyon. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako kolega Giovanni Lavia, Eh, tak i já jsem eh, často eh, naprosto vedle z toho, jak si počíná rada. To je taková hra o tom, kdo umí lépe lhát, jak to říkal kdysi jeden kolega. Protože my tady vlastně hovoříme o rozpočtu, no a ten rozpočet samozřejmě se odvíjí od prognóz eh, příslušného řídícího orgánu v jednotlivých členských zemí. Eh, komise vždycky eh, dostane k dispozici tyto prostředky, tyto návrhy, o 20% to seškrtá, no a pak to předloží jako vlastní návrh. Možná, že je to 30%, jak říkal pan Lavia v tomto roce. Čili eh, toto je tedy jejich návrh na eh, rozpočet eh, v příští období a oni už tak jsou vlastně obvinováni z toho, že údajně ten rozpočet nafukují, no, což samozřejmě je naprostý nesmysl. Já tady, aby bylo jasné, nejsem proti snižování a úsporám prostředků. Eh, zejména tam, kde to ničemu neuškodí, ale prostě nelíbí se mi to eh, tam, kde eh, by to mohlo naopak ovlivnit finanční životaschopnost podniků. Mě by tedy zajímalo, jak se staví komise k pozici rady a jaký bude dopad podle komise, dopad těchto finančních škrtů. Jaké jsou tedy očekávání komise, jak se liší pozice rady a komise a nakolik je to, co rada chce eh, správné. Děkuji. A nyní je čas, abych dal slovo komisi eh, kolega Longo. Děkuji vám, pane předsedo. Tak eh, pro mě to bylo velice obtížné, protože my tady skutečně máme potíže s pozicí rady. A já vám vysvětluji, v čem jsou ty potíže. My jsme vycházeli z rozpočtu, který byl eh, velice přísný, eh, byl založen na analýze potřeb, ale jak eh, řekl pan a odvíjel se od informací, které jsme dostali od členských zemí. Je samozřejmě jasné, že eh, my pokud eh, dostaneme návrhy od členských zemí, tak neškrtáme nějak plošně, ale máme prostě metodiku, která nám umožní zvážit co je správné, co není správné a prostě máme eh, různé prvky, které se eh, které do toho vstupují. My jsme tedy vzali v úvahu postupný útlum přímých pomocí, eh, dále současný víceméně pozitivní výhled pro vývoj trhu a bylo to všechno poměrně střízlivé a samozřejmě jsme museli vzít v úvahu také určitá rozhodnutí z minulosti, zejména pokud se týče toho tzv. health checku. Kromě toho jsme museli vzít v úvahu také MFF. A to znamená to, jak fungují programy, jak se její plnění urychluje, což tedy skutečně nastalo, tady určité zrychlení implementace programu. A to budeme mít ještě tedy více zdůrazněno v té oblast v, po roce 2013, zejména v oblasti přidělených prostředků, vyhrazených prostředků. My tedy ty Škrty, které navrhuje rada, velice pečlivě analyzujeme a snažíme se tedy dospět k nějakému názoru jejich proveditelnosti. Nicméně zdá se nám to, že je to takové poněkud eh, víceméně náhodné, arbitrární. Nevidíme tady žádné, žádnou nějakou zákonitost skutečně těch 300 miliard, eh, milionů eur, tak to skutečně je takový jakýsi arbitrální návrh. Také některé další prvky nám tady činí určité potíže, poněvadž eh, vidíme tady nekonsistentnost eh, s našimi prognózami a my tedy v této chvíli opravdu nejsme schopni eh, říct, že bychom si nyní mohli nějakým eh, způsobem od našich pozic eh, odklonit. Myslím, že to byl paní de Langen, která hm, tady o tom začala hovořit jako první a myslím, že my začneme hned po prázdninách pracovat na tom upraveném dokumentu a předpokládáme, že dospějeme k dokumentu s modifikovanými parametry a tam budeme moci se vyjádřit přesněji, pokud se týče k návrhům rady tak, jak je dnes známe. Já tedy musím říci, že velice jsme otevřeni, jsme připraveni debatovat s parlamentem, s paní de Lange, eh, jsme připraveni na vedení daleko mm, detailnějších debat tak, abychom eh, tu situaci vyjasnili, aby tedy ta vize byla jasná. A já bych také docela eh, rád nyní přešel k pilotním projektům. To je záležitost, která se nám neustále vrací v debatě a já tady musím především říci to, že komise si je plně vědoma významu, jim, jejíž eh, přikládá parlament pilotním projektům a přípravným akcím. Nicméně chci připomenout, že komise již nyní koná mnoho akce, studie a tak dále. A my tedy víme, že v určitých případech tady může docházet k překrývání u některých z těch pilotních projektů, hm, takže my skutečně bychom se velice rádi vyhnuli tomuto překrývání Eh, poněvadž eh, některé z těch parlamentních návrhů se bohužel tady překrývají s tím, co už běží. Takže já se domnívám, že tady bude třeba absolvovat eh, ještě pár technických setkání, abychom se sladili. A já bych tedy chtěl požádat paní de Lange, aby nás seznámila v určitých bodech s podrobnějšími návrhy a e, týká se to i určitých e, návrhů, které tady dnes e, představila. My už jsme v minulosti říkali, že pokud se týče Eh, studia marží a cen, tak eh, tady už běží řada iniciativ, eh, která podle nás odpovídá požadavkům parlamentu, jejich splnění si parlament slibuje od těchto konkrétních pilotních projektů. My máme už mechanismus sledování marží a cen a já eh, si myslím, že skutečně by bylo dobré, kdybychom zdokonali transparentnost a zejména komunikace a distribuci těchto výsledků. My velice rádi budeme na tom pracovat a budeme reagovat na podněty z parlamentu. Já doufám, že eh, to bude chápáno jako výraz naší dobré vůle. Je to také eh, odpověď na některé vaše konkrétní otázky. A eh, kromě toho já tady mám ještě eh, možná několik odpovědí, pokud se týče problematiky těch marží. Ano, určitý problém tady skutečně existuje. Máme několik studií a redistribuce marží v tom řetězci, to není věc, eh, která by byla tedy vysloveně tím, co bychom chtěli okamžitě řešit. Čili tady by asi chtělo, kdybychom věděli více o tom, jaké jsou záměry parlamentu. A také, pane předsedo, bychom se mohli pobavit o eh, podrobnostech dalších pilotních projektů, které jsou navrhovány, ale já si myslím, že by bylo vhodnější to řešit spíše eh, bilaterálně, technicky. Eh, hovořili jsme tady o eh, panu Mulderovi. My už jsme ve fázi podpisu kontraktu a bude to otázka nějakých 40 měsíců, než se dostaneme do fáze implementace. Pokud se týče řízení cen a informování farmářů o eh, volatilitě cen a vývoji cen, já si myslím, že my bychom se mohli zabývat otázkou, jak tedy eh, fungovat konzistentněji v oblasti rozvoje venkova, poněvadž eh, tady samozřejmě jsou teritoria, jsou trhy, každý má svou vlastní historii a pokud se týče volatility cen, tak eh, tady de facto každý trh reaguje trošku jinak. Já bych o tom mohl mluvit ještě dlouho, ale obdívám se, že asi na to nebudeme mít dost času. Děkuji vám, pane řediteli. Myslím, že se nám podařilo leco vyjasnit a teď ještě dám slovo Ester a pak přejdeme k dalšímu bodu. Praten collega's bedanken die uh, tussen eh, gekomen zijn. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych chtěla eh, ještě poděkovat eh, kolegům, ale zejména komisi za poskytnuté odpovědi. Myslím si, že nás to v mnohých bodech eh, potěšilo a že tedy komise zjevně souhlasí s tím, že bychom chtěli skutečně skutečnou akci, reálné výsledky, spíše než výsledky tak nějak na oko. Já si myslím, že tedy pokud se stínoví zpravodaj chtějí přidat dobře, budou vítáni, ale podstatné je, abychom se pobavili s komisí s, s, o možnostech provedení změn. Pokud se týče pilotních projektů, tak eh, k tomu taky eh, musíme ještě eh, trošku zastavit. Pan Mulder nám vlastně říkal kdysi, že on se už léta zabýval tou otázkou distribuce zisků a podobně. Ten kontrakt příslušný byl podepsán někdy v roce 2011 a ono čas, čas běží. E, my opravdu potřebujeme objektivní kritéria, nicméně tedy jak si čas běží a, a je tady nebezpečí z prodlení. Pokud se týče přerozdělení marží, a to je neustále prioritou Evropského parlamentu, a mě velice potěšila komise, Eh, když eh, deklarovala, že je připravena jednat s parlamentem o možných zlepšeních. Pokud eh, bychom mohli debatovat rozdělení marží jaksi na širším fóru v Evropském parlamentu, tak já myslím, že to by bylo velmi přínosné. Samozřejmě ten systém se si zaslouží zlepšení, ale je třeba se povědět o tom, jak to udělat. Pokud se týče volatility, to je můj poslední bod, tak eh, já si myslím, že eh, pokud tady jsou určité obce, tak to neznamená, že členské země je automaticky využijí. Tam prostě je to otázka určité úrovně. Tady je třeba provést úpravy podle osvědčených praktik v členských zemích. Já jsem tady s některými členskými zeměmi měla možnost komunikovat a já si myslím, že je třeba, abychom o tom se pobavili bez odkladů, protože kdybychom to ještě dále debatovali obecně další dobu, tak to už prostě nestihneme promítnout do příštího rozpočtu. My tady máme 21. století, máme tady horizontální strop, strukturální fondy, rozvoj venkova a tak dále. Pak tady máme tedy ESF, Eh, a to je možno využít v souvislosti s celoživotním vzděláváním a tady vidím, že někteří lidé přikivují včetně komise, takže to ve mně zbuzuje naděje možná, že by bylo vhodné nechat provést studii o osvědčených postupech nebo možná zkusit vymyslet něco jiného, možná, že by to mohlo jít tedy s Eh, rozpočtu sociálního spíše než zemědělského. No vidíme. Una volta termine per la presentazione degli emendamenti. Předseda, takže jak to vypadá s daty 23. července ve 12 hodin vyprší lhuta pro podání pozměňovacích návrhů. Teď je na řadě bod 6 našeho pořadu jednání. Budeme moci se s ním, eh, se jim zabývat eh, velmi důkladně. Jedná se tedy o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Je to e, otázka slaďování. E, eh, spravodajem je Jose Jose Bové a myslím, že i pan Pašek se k nám také připojil. Ano, děkuji, pane předsedo. Jedná se o návrh zprávy k otázce sladěvání. Poměrně jednoduchá záležitost. Jedná se tedy o sladěvání předpisů s Lisabonskou smlouvou. Jde o nařízení Rady ze 17. června 2007 ohledně podpory zemědělských výrobků na vnitřním trhu a ve třetích státech podle ustanovení smlouvy. Podle mého názoru Evropská komise e, navrhuje prostě určité rozdělení e, podle smlouvy, e, podle článku 290, tam jsou to obecnější záležitosti, a pak podle článku 291 to jsou ty prováděcí akty. Já e, předložím některé pozměňovací návrhy, která, e, které ještě posilují stanovisko e, parlamentu a ohledně tě, toho seznamu, tam je to zcela jasné, jaké máme cíl, mnohem více posílit tu horizontální vizi, jak ve stanoviscích, tak ve formulacích seznam produktů byl připojen k tomu základnímu aktu formou přílohy, takže takto je to jasné a to je vše, co k tomuto textu bych chtěl v tuto chvíli říci. Předseda, vidím, že jsou tady žádosti o slovo, ale pravděpodobně se jedná o tu další zprávu, kde je také zpravodajem pan Bové. Pan Pašiku, vy byste chtěl vystoupit, prosím. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Budu také velice stručný. Chci panu Bovému poděkovat za jeho návrh zprávy. Myslím, že v zásadě jsou, e, e, jde tady o souhlas. E, my e, víme, že z parlamentu na tom záleží a jsme připraveni s parlamentem pracovat na řešení. Ohledně těch detailnějších otázek máme e, na e, srdci určitou flexibilitu v některých těch pozměňovacích návrhích, kterou bychom chtěli posílit, ale ještě to probereme. Předseda, chcete něco dodat, pane Bové? Výborně. Můžeme tedy rychle přejít k bodu 8, říká předseda. Účetní pravidla a akční plány týkající se emisí. Ne, opravuje se předseda, je na řadě bod 7. E, jsem příliš rychlý. Takže propagační a informační opatření na podporu zemědělských produktů. Jaká strategie propagace chutí Evropy? A zase je zpravodajem pan Bové. Po prvním výměně názorů 30. března se budeme teď zabývat eh, touto zprávou z vlastní iniciativy, kde eh, Jose Bové reaguje na sdělení komise z března 2012 a žádá selektivnější přístup. Prosím, děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Ano, cílem této zprávy je opřít se o text sdělení komise z března 2012 ohledně informací a podpoře zemědělských produktů. To je velice pozitivní, jde to správným směrem. Stanoviska komise by měla přispět k tomu, aby se eh, neprivili, eh, nedala přednost pouze těm základním potravinám, ale také kvalitním eh, zemědělským produktům lokálnějšího charakteru. Tady je třeba reagovat na očekávání spotřebitelů a občanů a také Eh, musíme brát zřetel na takzvaný barometr, který ukazuje, že lidé si žádají lokální výrobky zemědělské kvalitní a jsou tady šance pro rozvíjení trhu s těmito produkty. Je eh, tady eh, nutné postupovat určitou cestou selektivnosti a posilovat soudržnost aktivit a synergie e, mezi jednotlivými nástroji. Mně teď připadá důležité, aby tady byly řečeny určité věci zcela jednoznačně. Podpora kvality se musí také opírat o specifický postup zpracování, o zemědělský původ a také o tradice a stávající kulturní kontext. Jsou tady samozřejmě klasické režimy ochrany, ale ta propagace se musí rozšířit na přímý prodej a místní zemědělské výrobky, které by měly být konsumovány ve e, té oblasti, kde byly vypěstovány či vyrobeny. To zatím ještě nebylo nikdy zdůrazněno. Takže ty e, návrhy, ty akcí by měly jít tímto směrem a zároveň by se mělo tedy pracovat na tom, aby se zastavila ztráta biodiverzity, ztráta e, úrodnosti půdy a na místní úrovni by to mělo představovat všechno toto snažení určitou přidanou hodnotu pro zemědělce. Tato přidaná hodnota na evropské úrovni by měla také být důležitá pro komisi Eh, protože je důležité tuto lokální specifickou zemědělskou produkci podporovat eh, informačními a propagačními prostředky, které si vyžádají mnohem větší eh, finanční zdroje a to také bude, bude řečeno já chci, abych byl jasně pochopen. Jsem pro silný, jasný rozpočet, který by nám umožnil realizovat všechny cíle, ale ne jakýmkoliv způsobem. Děkuji za pozornost. Předseda, děkuji vám. Pane Bové, zahajuji rozpravu k bodu 7. Přihlásilo se několik kolegů. Pan paní grande oportunidade para finalmente os agricultores... Děkuji, pane předsedo. Um, zemědělci získávají dojem, že všechny jejich úsilí a investice do veřejného zdraví, životních podmínek zvířat a um, pracujících um, zemědělství, no stát za to. To je po já chci zopakovat, pokud eh, uvidíme, že jsou stále přísnější požadavky v zemědělství a neodráží se to v kvalitnějších produktech nebo lepších příjmech pro zemědělce, tak to znamená, že se konkurenceschopnost snižuje na světovém trhu. Mm, je nutné propagovat zemědělské produkci v lokálním kontextu a také v kontextu jednotného trhu. Měli bychom využít tohoto jednotného evropského prostoru, kde nejsou hranice 500 milionů spotřebitelů a na světovém trhu bychom měli být schopni konkurovat kvalitními, diverzifikovanými produkty a dobrými cenami. Ehm, produkce mm, vysoce kvalitních produktů neděláme dost. Proto potřebujeme programy propagace. V tomto kontextu věřím, že je důležité, aby ta propagační politika podporovala export evropských producentů, především malých a středních podniků, aby byli schopni využívat Mm, nárůstu spotřeby na e, vznikajících trzích, aby mohly exportovat na nové trhy, aby se malé a střední podniky e, tady mohly uplatnit, ale by měly vytvářet se skupení, které by jim umožnila dosáhnout kritické masy a obchodovat na mezinárodním trhu. To pro ně doposud bylo velmi obtížné. Potřebujeme překonat určité problémy a překážky, které brání exportu. Musíme dát k dispozici informace, mm, potřebujeme informace k určitým tématům, také dostupná data o exportech, informace o kontaktech v jednotlivých zemích, pokyny pro exportéry, mm, maloobchodní trhy, hotely, Měli bychom tedy eh, zajistit, aby producenti v evropských zemích byli aktivnější, aby eh, ty programy mimo EU fungovaly a proto potřebujeme určité pilotní projekty. A díky nim musíme zaručit lepší využívání Mm, těch přísných požadavků, co se týče sledovatelnosti, bezpečnosti, ekologických eh, standardů, mm, vysokých standardů na pohodu zvířat, eh, pracovní podmínky a tak dále. Aby všechny tyto podmínky uvalované na naše zemědělce vedly k kvalitnější produkci, která by šla na světové trhy. Já nemám moc eh, času, ale měli bychom prosazovat větší transparentnost při výběru programů na národní úrovni. Komise musí předložit jasné pokyny pro členské státy a musíme posuzovat programy, hodnotit programy a hodnocení těch stávajících se musí zlepšit. Potřebujeme jasný systém hodnocení s konkrétními ukazateli, jako třeba nárůst podílu na trhu v důsledku těch programů. A nakonec také otázku informačního programu pro eh, zemědělské producenty. Tyto programy měly nějaké výsledky, byly pozitivní dopady, ale potřebujeme dosáhnout zlepšení především eh, co se týče byrokratické zátěže se týče rozpočtu, náš zpravodaj již to zdůraznil, tady to je klíčové, že by mělo být možné, aby komise zvážila možnost vyšších um, zálohových pladeb, jedna až dvě třetiny. A na závěr chci pogratulovat zpravodaji za odvedenou práci. Souhlasím s celkovým přístupem. Mm, návrhu zpravodaje. Samozřejmě nemáme příliš velký prostor. Nemáme dostateč údajů. Musíme zajistit eh, bezpečnost dodávek a udržitelné využívání zdrojů a také zajistit slušný příjem pro zemědělce. To je nutné zdůraznit v té zprávě. Eh, chci s vámi spolupracovat v těchto tématech a myslím, že mé návrhy mohou přispět k zajištění toho, aby tato zpráva eh, odpovídala očekáváním a obavám v této oblasti. Děkuji vám. Paní Neves a další řada kolegů na seznamu. Prosím, co nejstručněji. Pak bude schůzka koordinátorů EUSO Paulson. Děkuji, já velice stručná. Myslím, že toto je příležitost eh, přijít se skutečnou strategií propagace zemědělské potravinové produkce. To je klíčové, musíme podpořit eh, reputaci evropských potravin na komunitárním i vnějším externím trhu. Musíme zlepšit informovanost o diverzitě našich eh, produktů a vysoké kvalitě, co se týče know-how, životních podmínek zvířat, bezpečnosti a zdraví. A také to je příležitost podívat se na tu zkrácenou distribuci. To by se mělo objevit v příští regulaci. Eh, bylo řečeno, že to je součást eh, rozvoje venkova. Já souhlasím v tomto s komisí. Tato propagace musí mít širší dopad. A ne, nesouhlasím s tím, že bychom neměli mluvit o udržitelné produkci. V EU je veškerá produkce udržitelná, nejvíce udržitelná eh, ve světě. Proto musíme podporovat eh, biozemědělce. To má, musí být součástí pilíře obnovy venkova. Musíme propagovat produkci potravin, která umožní vytváření přidané hodnoty v Evropě. Dále musíme podívat na udávání země původu, GEO, PGI a my eh, chceme ale podporovat všechny evropské produkty, nejenom tyto. Musíme se zaměřit na lepší propagaci v celé Evropské unii. Máme návrhy z jednočlenské země, které se týkají celé řady kategorií produktů. Musíme využívat kvalitativních označení a potřebujeme e, taková, která by pratila pro více zemí. A také musíme podporovat malé a střední podniky v jejich marketingu. Děkuji. Děkuji vám. Místo předseda. Garcia. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také vám, pane Bove. Krátký distribuční e, řetězec na regionální úrovni, to je obrovsky důležité pro rozvoj venkova, protože v Evropě je celá řada oblastí, kde z e, přirozených důvodů existují malé podniky a malá zemědělské usedlosti a často jsou tyto oblasti daleko od trhů. A to je důvod, proč musíme vytvářet specifické logistické řetězce, tak aby všechno dobře fungovalo. Takže toto mi připadá jako obrovsky důležitý detail eh, v otázce rozvoje venkova. Ale když mluvíme o těch místních trzích a o místní produkci, tak bych eh, chtěla, abyste si všichni uvědomili, že už dnes víc jak 50 evropského obyvatelstva žije v velmi zalidněných oblastech. Eh, samozřejmě je třeba také označování eh, zeměpisného místa původu pro identifikaci zemědělských produktů, abychom se vyhnuli anonymním produktům. A chci říct, že tady jsou dvě věci, které možná nepatří e, přímo do oblasti Eh, marketingu zemědělské produkce, ale které jsou zásadní pro naši budoucnost. O co jde? Za prvé je třeba chránit tradiční produkty i tradiční přípravky a způsoby eh, přípravy je e, nutné e, ochraňovat znalosti, které máme, e, které existují při přípravě kvalitních zemědělských produktů. Víme, že zemědělský zpracovatelský průmysl vlastně jde už delší dobu digitální cestou. Je to racionální, umožňuje nám to mít hodně produktů za slušné ceny, ale vážené kolegyně a kolegové, přitom E, pokud ztrácíme přitom ty znalosti, tu řemeslnou dovodnost, tu autenticitu, tak co bude e, potom digitalizovat budoucí generace? To je jedna otázka. Na druhé straně, co je rovněž obrovsky důležité v této souvislosti, je hovořit o biologické diverzitě. Je prostě zapotřebí pochopit, že tato biodiverzita se neomezuje pouze a jedině na otázku, dejme tomu, eh, plurality eh, eh, divoce žijících druhů. Tady jde také o další prioritu uchovat a obhajovat, bránit regionální typy flory a fauny. To je prvořadá podmínka pro to, abychom dospěli k zemědělství, které bude mít do budoucna e, stále silný význam. Je proto zapotřebí e, si uchovat e, ty možnosti, abychom i do budoucna mohli přicházet s novými produkty. Děkuji paní Olson, paní Erkesia. Děkuji, budu skutečně maximálně stručná. Chci říct, že naprosto souhlasím s paní Ayuso, Samozřejmě. A následně bych chtěla říct, že téma je opravdu zásadní. Dovolte, abych zdůraznila dvě věci. Všechny typy produkce, všechny oblasti, které jsou již chráněny eh, rozvojem venkova, by měly být eh, ošetřeny i určitými finančními prostředky. Problémem tohoto textu je, že my nemáme jistotu, že komise chce zvýšit prostředky na tato opatření. Pokud bychom totiž měli mít pouze stejné prostředky jako dosud, tak musíme být velice obezřetní. Jinak ta podpora eh, zůstane na papíře. Takže to, co je v rozvoji venkova, by také v rozvoji venkova mělo zůstat. A myšlenka podpory eh, evropské eh, výroby a tak dále, evropské chutě, to bychom měli ambiciozně rozvíjet. A pak ještě něco, eh, řekla paní Ajuso, všechny potraviny by měly být předmětem stejných podmínek a měly by mít právo na podporu, každopádně v Evropské unii, kde jsou vnímány jako potraviny. Takže podpora vína, například, která se vztahuje pouze na mezinárodní trh, e, tak tady je otázkou, zda by také neměla být prosazována na vnitřním trhu. Já jsem plně pro a také to podpořím pozměňovacím návrhem. A ještě jedna věc, pane Bové, vy nepřikládáte příliš velký význam e, podpoře e, na trzích, které jsou v krizi. A my se domníváme, že bychom se měli zacílit na kvalitu, ale zároveň je toto také velmi důležitá příležitost dát producentům určitý nástroj, dát určitý nástroj celému eh, trhu eh, pro ty trhy, které jsou v, eh, v potížích. Pan Tarabela. Děkuji, pane předsedo. Já budu skutečně velice stručný jménem své frakce a jménem stínového zpravodaje, který bohužel nemohl dorazit, dostaví se až později, bych chtěl říci, že v zásadě souhlasíme se zpravodajem v těch hlavních rysech. Podpora je významnou záležitostí. Není to pouze otázka množství Eh, produktů, eh, které jsou prodány tak, jak to bylo vnímáno v minulosti. Teď je třeba se soustředit na kvalitu zemědělských produktů v Evropě a na podporu těchto produktů. Když jde o to, eh, znovu nastolit určitou důvěru po té potravinové krizi, tak tady si kladu otázku. Navrhuje se nám aby e, propagace byla v těchto oblastech e, ukončena. Já váhám, protože tady e, jsou do jisté míry nevyrovnané situace do určitého stupně bychom měli být schopni financovat podporu, abychom znovu nastolili důvěru mezi spotřebiteli. Takže k této věci bych radil obezřetně. Děkuji Markovi Tarabelovi. Budu velice stručný, pane předsedo, jak jste žádal. Já bych chtěl zdůraznit eh, případnost zpráv, ve zprávě eh, pana Bového, eh, tam, kde se hovoří o podpoře lokální výroby. Nejde o to sponzorovat nějaké bio ovoce z druhého konce planety, jde o to podporovat lokální produkci v Unii. Další kapitola, která se týká těch udržitelných zemědělských postupů a místních zemědělských trhů, eh, vzít v úvahu, jak je eh, ta produkce eh, uskutečňována z hlediska udržitelnosti. To je samozřejmě pro nás velmi klíčová záležitost. Probírá se to i v jiných výborech, například ve výboru pro životní prostředí. A tady jde o to tyto otázky sloučit a chceme také prosazovat ovoce a mm, mléko ve školách, jak je to v bodu 18. E, jsou to určité osvětové e, kroky pro spotřebitele a občany a například v našem regionu se tímto způsobem postupuje e, je to vždy velice důležité a může to ovlivňovat spotřebu nejenom pro děti ve školách, ale vlastně Eh, když je takto eh, ovlivňujeme v malém věku, tak to může ovlivnit eh, i, dejme tomu, jejich pozdější chování v rodinách a proto mi to připadá velice zásadní. Grazie, Tarabella, Hayward. Děkuji. Hayward Já chci poděkovat Josefovi Bové za vynikající práci. Je jasné, že, potř- že chybí um, konsistentní evropská strategie. Je třeba jasně říci, že tato politika by měla um, podporovat programy um, producenty, kteří jsou schopni reagovat na nové výzvy. Já plně podporuji čtyři základní cíle, totiž vytvářet vyšší evropskou přidanou hodnotu, um, jednodušší a větší synergie mezi jednotlivými nástroji. Zjednodušení je důležitá pro vytváření politiku, kterou, která prospěje spotřebitelů, s kterou se mohou identifikovat. Méně než 1% výdajů SZP eh, je, se na toto vydává a je tedy propagace přehlížena. Myslím, že eh, rozpočet na propagaci by měl být navýšen. Chceme, aby spotřebitelé si byli vědomi, že vys, eh, evropští producenti vys, produkují vysoce kvalitní produkty a aby se jim to bylo sděláno jednoduše a srozumitelně. Určitá nedorozumění eh, v souvisí se zemědělstvím jsou významnější dnes, než to bylo v minulosti. Je to nutné, aby si občané uvědomili význam SZP a pro zemědělce, aby vytvářeli, produkovali kvalitní potraviny. Těším se na další informace od zpravodaje a mm, které by se, opatření, které by se týkalo lokálních potravin a e, pře, e, přehled toho, jak by to mělo fungovat. Měli bychom se zaměřit nejenom na e, kratší distribuční řetězec a lokální produkty, které jsou prospěšné farmářům i producentům, ale také na propagaci exportu. Chceme být stále konkurenceschopnější a chceme sdělit našim obchodním partnerům, že máme k dispozici vysoce kvalitní produkty i niž produkty, kteří spadají po PDI a TSA. Chceme zajistit, aby um, se vytvářely vysoce kvalitní zemědělské produkty. Zemědělství je silným sektorem, který má potenciál um, vyvolávat ekonomický růst. V mém regionu například potravinářský průmysl zkvétá V minulém roce um, vzrostl o 12 Je to inovativní obor, eh, který by měl mít propagační politiku, která by byla srozumitelná pro spotřebitele. Podporuji eh, ten program pro školy a rozšíření vzdělávacího aspektu těchto programů a vyšší angažovanost občanů. A na závěr se domnívám, že bychom měli být opatrní při definici kvality Nechceme větší restrikce a byrokracii. A k tomu budu předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo. Bene, grazie onorevole Hayward. Adesso chiude interventi Mariad McGuinness. Mariad. Děkuji. Hayward. Velice stručně chci poděkovat zpravodaji za jeho práci. Je před vámi skutečně mnoho práce, protože méně než 24 um, občanů zná potenciál uh, těch uh, označení logo, které máme. Takže máme uh, před sebou spoustu práce. Ale více znepokojivé je, že podle průzkumu mladí lidé mají menší zájem o kvalitu a původ. Proto um, ti, kdo říkají, že, ve škola, že ta propagace ve školách je důležitá, tak mají pravdu. Uh, Musíme se zaměřit hlouběji nad tím, proč mladí lidé eh, mají jaksi globálnější názor než my. Protože eh, jak si nejsme, nedržíme krok s tím, co si myslí mladí lidé. A přeji vám hodně úspěchů s touto zprávou. Děkuji. Děkuji. A nyní komise. Máte slovo? Děkuji. Um, velice mě těší ta podpora reformní iniciativě. Myslím, že tato podpora je důležitá, protože vytváříme nový legislativní návrh, takže vaše zpráva přichází v pravý čas. Také víme, jak je důležité podporovat vysoce kvalitní produkty s přidanou hodnotou. A také standardy, které musí splnit veškerá zemědělská produkce. Mm, propagace musí vést k rozvoji trhu, zlepšovat znalosti eh, vlastností evropských produktů v Evropě i mimo Evropu a řada členů tohoto výboru o tom mluvila. Také souhlasíme se spravodajem a dalšími v tom, že kratší distribuční řetězec je důležitý. A to je třeba zajistit financováním a opatřením vlastně rozvoje venkova. Děkuji. A nyní Jose Bové na závěr. Já chci jenom říci, že naše práce probíhá. Očekávám pozměňovací návrhy, abych mohl rozšířit, jak řekl zástupce komise, tato práce komisi pomůže vypracovat legislativní zprávu a ta práce, kterou tady děláme, umožní um, komisi, aby um, akceptovala naše připomínky. Um, pak je tady jedna otázka, to asi není pro tyto uh, financování, ale když mluvíte o trzích pro krizové produkty, toto je začátek rozpočtové linky. Nejprve prodat nadprodukci a pak reagovat na uh, Eh, zdravotní krize a podobně. A teď došlo k posunu. Reakce na krize není v, tomto, eh, v této eh, rozpočtové lince. My se snažíme pozitivně podporovat kvalitu obecně. Identifikovatelnými kritérii. Takže podpora řešení krizi ano, ale ne zde to je součást eh, diskuse o SZP. Chceme zajistit, abychom tady nevydávali zmatené signály. Děkuji zpravodaji Jose Bovému a přejdeme k dalšímu bodu mm, programu, což je bod číslo 8. Eh, navrhovatelka Judy Gerling a to jsou účetní pravidla plány týkající se emisí skleníkových plynů, eh, vznikly z činností spojených s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím. Teď budeme navrho, eh, projednávat návrh stanoviska paní Gerling, návrhu komise o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů vzniklých z činností spojených s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím, snižování těchto emisí. Ten návrh eh, vytváří právní rámec, který je důležitý, aby ten sektor eh, se F byl formálně zhrnut do cíle snižování emisí o 20 A nyní dám slovo zpravodajce paní Gerling. Děkuji, pane předsedo. Toto je velice krátká, relativně krátká zpráva, poměrně jasná, nebude trvat to trvat dlouho, ta diskuse o ní, ale chci říci na úvod, že se domnívám, i když to je relativně stručné, že to je velmi důležité. Pokud máme uh, účtovat nebo zaúčtovávat skleníkové plyny v uh, zemědělství a lesnictví, tak musí být ten účetní systém správný. Protože Poslední, co chceme, aby v příštích letech jsme se dohovali, dohadovali o tom, jak, je to, jak se to účtuje. Chceme to mít tedy v pořádku, hned na začátku. Než ta čísla začneme využívat. Takže máme mm, to možnost. Já vítám tedy návrh komise. Je to ambiciozní krok správným směrem já jsem provedla kolik změn tohoto textu. První důležitá oblast je, jsou národní akční plány, to je článek 10 příloha 4. Já jsem se rozhodla v tom stanovisku, že vyškrtnu ty národní akční plány, protože jdou příliš daleko. Pokud zůstanou v tom textu, tak mají být dobrovolné a flexibilnější těch šest měsíců pro produkci národních učních plánů je příliš krátký a e, ta povinnost dodržovat ty pokyny komise je přílišná. Uvědomuji si, že to asi nebude názor hlavního výboru, odpovědného výboru, takže tam bude nutné hledat kompromis, ale Eh, to je moje východisko. Další hlavní téma toho stanoviska je to přiblížení LSUF s mezinárodními umluvami, Darwin umluvou, byl v Durbanu. Já jsem se snažila tedy sladit ten komis, návrh komise s tou umluvou z Durbanu. Dále se to týká definic článku 2 a 9, eh, ke změny účetních pravidel pro přírodní, eh, no, přirozené eh, výkyvy. Další je, jsou mm, delegované akty, delegované kroky. To je citlivá otázka. A vedlo to k institucionálnímu boji a proto jsem, já jsem se pokusila upravit návrh komise. Někde jsem vyškrtla možnost komise to plně delegovat jako článek 4, obecná účetní pravidla, a článek 6, účetní pravidla pro lesnictví. Dále jsem se pokusila omezit um, pravomoce eh, komise jako článek 9.5, tam jsou mírné změny. Dále jsem, mm, kde jsem to vyškrtla, eh, je proto, že se domnívám, že jsou zásadní pro rozhodování. Proto by nad tím měl dohlížet ten kolegislativec jako v řádném legislativním postupu. A tím skončím. Molto bene, grazie alla collega Girling. E Děkuji vám, paní Gerli. A nyní se pustíme do debaty. A mám tady dva nebo tři eh, přihlášené do debaty a potom budeme mít ještě svůj koordinátor, nezapomeňte. Děkuji. Durban, Seringen. Děkuji. Tady jde o určitou durbanizaci, jestli to tak mohu nazvat, tohoto návrhu. Musím říct, že to je zcela excelentní věc. Nicméně mám jednu námitku, kterou bych tady ráda předložila, protože v Evropě, když hovoříme o lesnictví, o lesním hospodářství, tak tady jsou značné rozdíly. Ty rozdíly jsou velmi významné mezi e, situací na jihu a na e, severu kontinentu. Na jihu jde především o to vysázet e, velké množství nových stromů a uchovávat ty lesní porosty, které existují. Tam většinou hrozí požáry a sucha. To jsou ty hlavní problémy, se kterými se potýkají na jihu, například e, v regionu Valencie, tam dochází k obrovským požárům a jde o určitý klimatický problém, který má značný rozsah. Takže tam se e, činnost soustředuje na boj proti lesním požárům, ale tato realita jednoho členského státu neodpovídá realitě jiných členských zemích. Třeba u nás čelíme naprosto odlišným problémům. Když se třeba jedná e, o e, tyto otázky, tak my se potýkáme s příliš velkým množstvím vody. Prosím vás tedy, jdeme cestou určitého kompromisu. Pokusme se najít taková pravidla, která by byla našimi společnými pravidly, uvědomí toho, že tato pravidla se budou muset eh, realizovat v prostředích, situacích, která se od sebe velice liší. Děkuji vám za zohlednění této skutečnosti. Předseda, děkuji. Eh, paní místo předsedkyni a další kolegyně. Pane předsedo, chtěla bych poděkovat eh, zpravodajce za odvedenou práci. A já tedy myslím, že přístup, který zvolila k této zprávě, je opravdu velmi dobrý. Ty cíle jsou podle mě naprosto nesporné, eh, které se sledují eh, tady tímto systémem, ale my víme, že dobrý úmysl ještě negarantuje dobré provedení. A já jsem ráda, že paní zpravodajka poukazuje na to, že je třeba také ta čísla uvést do pořádku a že ten navržený systém ukazatelů opravdu je nutno předělat. A to tak, aby se nestalo, jak říkal také místo předseda Bautzen, že my máme v Evropě mnoho rozdílů v lesnictví a že je tady obrovský potenciál pro výrobu biomasy jenomže pak se to může nějakým způsobem zase zařídit tak, aby se to nevyužívalo. To není v pořádku, to se nemůže stát. Velké, opravdu velké pochybnosti mám, pokud se týče byrokratických nákladů, které tedy vznikají tímto systémem. Zde bych chtěla volat k opatrnosti Protože když se podíváme na současné probíhající jednání o reformě zemědělské politiky, myslím, že na zemědělství i na lesnictví se tady řídí obrovský nával administrativní práce, což ovšem ničemu nepomůže. Také eh, co zasnělo k národním plánům, tak zde se také mohu připojit ke zpravodajce. Já jsem zastánkyní pobídek a všechno to, co je na straně eh, povinností a donucování, tak já myslím, že tady to má daleko menší výsledek než pozitivní motivace. Máme tady k tomu příklady. To též platí také nejenom pro nás, ale také pro národní země. Já si myslím, že tady komise příliš zasahuje do kompetencí členských zemí a tady bychom to mohli ještě upravit. Děkuji, Elizabeth. Pan Eňu, pane předsedo, asi očekáváte, že budu mluvit v jiném tónu. Eh, ten titul už eh, samotný, eh, ten skutečně z toho mrazí každého, každého zemědělce. Účetní pravidla pro emise třeníkových plynů a tak dále. Prostě toto je naprosto nesmyslné. Farmář by měl odhadnout, kolik metanu Eh, produkuje jejich, jeho kráva ovce a bude eh, se muset snažit ten metan nějakým způsobem odstraňovat. Proboha, jako co s tím má ten zemědělec jehož stádo je venku dělat? Tady skutečně eh, zelení opravdu dělají potíže farmářům, které prý podporují. Dobře, ale třeba eh, my tady máme také eh, bažiny a lužní lesy a to jsou největší producenty skleníkových plynů, ale zelení přitom chtějí toto naopak zachovávat. Ale eh, kysečník uhličitý znamená, čím více ho je, tím víc, tím rychleji poroste tráva obilí. My zde máme my zde máme vyšší úroveň CO2 v atmosféře třeba před 30 lety, eh, kdy eh, ovšem eh, ta úroveň byla velice malá. A já musím říct, že tak, jak se tady údajní experti propagovali to, že budeme mít suchá léta, horká léta, tak kde to je? Já máme dneska 9. července a já na své farmě eh, registruji už eh, více deště, než eh, kolik bych měl mít za celé léto. Já musím musím říct, že pokud se mě eh, nepodáří eh, měřit metan mých ovcí, no tak asi budu muset, eh, nevím, jak to udělám, poruším pravidla a budu mít kráceny dotace. Nevím, jestli budu muset investovat do nějakého smradometru nebo co. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji paní Gellingové za veli umírněnou prezentaci i zprávu těžko nesouhlasit s něčím z toho, co řekl pan Eniu, vzhledem k tomu, jak asi budou reagovat farmáři na tento text. Já to vidím podobně. Taky ty praktické dopady toho, co se tady navrhuje, tak to opravdu z toho mám poněkud obavy a prosila bych kolegy, kteří nečetli návrh komise, aby si to přečetli. Tady je skutečně jakási taková nějaká eh, no, divná situace pro zemědělství. Určitě to musí přispívat ke komplikování života, byrokracii a eh, třeba ta myšlenka akčního plánu, dobře, eh, já souvis, souhlasím s paní Gerlingovou, že to je prostě trochu moc, zachází to dál. Otázka ovšem je, jestli opravdu jsme schopni počítat přesně to, co se děje na farmě a tady eh, to reporting eh, zemědělské půdy na, eh, na pastvu a na zemědělskou produkci, to opravdu nevím. Já by byla opravdu ráda, kdyby si to kolegové velice pečlivě prostudovali. Vím, že to kolegové debatují také ve výboru Envy a vzhledem k tomu, že my se tady hlavně zabýváme Eh, zemědělskou reformou, tak eh, prostě toto by nám trošku mohlo uniknout. Čili já si myslím, že by opravdu bylo dobré, kdybychom se intenzivněji zabývali touto debatou, aby nám to nějak neproklouzlo mezi prsty. Děkuji, Marie, to bylo velice důležité. Bylo to také eh, moudrá slova, zejména tady ta rada, rada dobře si to přečíst. Eh, nyní pan Poulsen za komisi z DGNV. Děkuji vám. Já jsem z DG Klima. Tak především chci poděkovat za skvělou práci paní zpravodajice. Opravdu eh, to není úplně jednoduché tomu porozumět. Je tam spoustu technických eh, detailů, technických zkratech, které vyplývají z mezinárodních eh, jednání a myslím, že paní zpravodajce se to podařilo velice dobře integrovat. Eh, je to vlastně jakási ta durbanizace, jak se tady říklo, jak se tady říká. No já si myslím, že důležité je zdůraznit to, že tento návrh je návrhem o návrhem pro rozhodnutí o účetních pravidlech. To znamená, že se tím budou zabývat pouze státní úředníci. Je to prostě účtování, které v podstatě se promítnou akorát do těch Excelových tabulek, které budou vyplňovat eh, úředníci. Není tam žádná byrokracie a žádná zátěž pro farmáře v politickém kontextu, co potom nastane, to je samozřejmě otevřená otázka, ale je to v podstatě jakési sladěvání zorbanu a konkrétních specifických pravidel. Nicméně já děkuji vám všem za komentáře, těšíme se na budoucí debaty k tomuto tématu a já vám prostě děkuji. Ano, děkuji. Děkuji zástupci DG Klima. A teď dám slovo ještě jednou a Julii Gerlingové, naší zpravodajce. Tak, pokud se týče pokud se týče eh, tady toho, co zaznělo, to jsou všechno návrhy, které já velice rád a budu eh, dále eh, debatovat. Samozřejmě jsou tady regionální rozdíly a musíme zajistit, aby byly zohledněny všem děkuji za eh, Děkuji za milé poznámky, tedy s výjimkou pana Agňova, který eh, milý být eh, neumí. Já bych prostě řekla toto. DG Klima nám tady vlastně vysvětlilo, že to není o individuálních farmách a vlastnících půdy, je to prostě o státních úřednících. A já ovšem chápu to, co ty výhrady, které tady eh, řekl pan Agnew a pan, eh, paní McInnes. Eh, prostě pokud to bude fungovat podle plánu, tak to bude ovlivňovat to, jakým způsobem bude přistupovat DG Klima nebo DG Envy k individuálním, tedy k činnosti individuálních farem. Čili Prostě není, to, není třeba to vidět v tandému s reformou společné zemědělské politiky a tak dále. Já si myslím, že je třeba, abych za zemědělský výbor si to snažila udržovat v takové čisté, jasné, nekomplikované formě. Já jsem Eh, právě přišla z výboru Envy a tam je přání naopak, aby to bylo preskriptivnější, komplikované a obtížnění. Takže my tady eh, musíme být velice pevní. My o tom budeme debatovat ještě v budoucnosti, až budeme hovořit o těch základních eh, účetních pravidlech. Děkuji. Děkuji, děkuji velice naší zpravodajce. A ještě Albert Desk chce k tomu něco velmi stručně doplnit. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych měl ještě otázku na paní zpravodajku. Dříve na severoamerickém kontinentu bylo 200 milionů bizonů a jeden bizo vyprodukuje až 600 litrů metanu denně ti bizoni byli už téměř vyhubení, bylo jich kolem roku 1900 kusů. Ptá, ptám se tedy, jestli jejich vybíjení je přínosem boje proti klimatu a proti, proti změnám klimatu, tedy a proti emisím CO2. E, já bych vám chtěl říct, že e, paní zpravodajka se nemusí cítit povinována odpovědět. Dobře, dobře, děkuji. Jenom ještě pozměňovací návrhy do 4. září 12 hodin v poledne ke zprávě paní Julie Gerlingové. A ještě tedy k té zprávě Bového byla 29. srpna. Takže tím končí naše schůze výboru a zítra 9.30 budeme pokračovat. 9.30. A teď prosím, aby zde zůstali koordinátoři a my prakticky okamžitě přejdeme do schůze koordinátoru. Zatím tedy přerušuji zasedání výboru.